Jde o prohlášení místopředsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci k situaci v Libii. V tuto chvíli předávám slovo Tedy velice rád bych předal slovo panu ministrovi. Musíme ovšem okamžik posečkat. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Vítám dnešní možnost zúčastnit se diskuze o důležitém tématu jménem vysoké představitelky Federiky Mogherini. Jednáme o situaci v Libii, o pokroku, ke kterému došlo a budeme jednat o problémech, s nimiž se potýkáme. Od poslední rozpravy došlo k určitému posunu. Libijská politická dohoda byla podepsána eh, ve Škiratu 17. Eh, prosince. Eh, rada, prezidentská rada byla informována, funguje, pracuje. Vznikla dosava, dočasná bezpečnostní rada. 8. ledna vysoká představitelka eh, sama odcestovala eh, do Tunisu, aby se zúčastnila zasedání prezidentské eh, rady a diskutovala se všemi členy najednou o okamžitém i dlouhodobém řešení a pomoci, kterou můžeme jako EU nabídnout libýským úřadům. Připomněla, že Evropská unie má 100 milionový balíček, který má jako pomoc připravenou pro Liby. Teď jde o to, aby došlo k plné implementaci politické dohody v zemi. V terénu došlo eh, k dalšímu eh, slibnému vývoji. Eh, Misrata a Tavarga podepsali dohodu, čímž ukončili napětou situaci od roku 2011, pokud jde o Vizavia Vinzan a Surmana na sever od Tripolisu a na jihu od eh, Tripolisu. I eh, tam došlo ke zlepšení eh, situace, kde Sněmovna hlasovala 25. ledna, schválila libijskou politickou dohodu, podmíněčně uznala proces prostředkovaný OSN. Sněmovna zároveň všem neschválila jmenování některých navrhovaných ministrů do eh, vlády eh, Národního eh, kongresu. My doufáme, že libijský libyští zákonodárci si uvědomí, že je potřeba eh, jmenovat eh, vládu národní jednoty a schody a jmenovat jejich zástupce a to dá jedině naději eh, zemi, že se doufejme jednou provždy zbaví hrozby terorismu a ohrožování integrity země. Jakmile bude schválena vláda jednoty parlamentem, tak prioritou bude zajištění bezpečnosti obyvatelstva a boj s Daesh. Zajištění bezpečnosti musí být eh, otázkou pro samotné eh, Libyjce. Je potřeba eh, vytvořit bezpečnostní aparát a mezinárodní společenství, společenství tady může přispět například výcvikem. Evropská unie se také podílí na bezpečnostním úsilí. Spolupracujeme zde s Tuniskem a aktivně budeme podporovat také roli OSN a nové libijské úřady. Členské státy se dohodly, že posílí plánování civilních eh, kapacit eh, a také naši stavecí eh, misi EUBAM. Naším cílem tedy bude posílení kapacit v oblasti policie, cel, zabezpečení hranic a migrace. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, demokratická transformace Libie je komplikovaný proces, ale dohodnut, dohoda za pomoci OSN je pokrokem a je potřeba ji podporovat. Alternativou je naprostý chaos země na pokraji ekonomického zhroucení. A tomu všemu se můžeme vyhnout, je tedy naší povinností nadále podporovat proces eh, podporovaný OSN. Děkuji za pozornost. Um, Děkuji vám, pane ministře, a teď bych rád požádal pana Broka, který ovšem není v sále. Dobře, tak paní Gabriel si vezme slovo. Prosím. Děkuji, pane eh, předsedo, pane ministře. Ano, dnes je prioritou eh, v Libii vytvoření vlády národní jednoty. Eh, musíme samozřejmě myslet na to, že vláda v Tripoli je, a její instalace je také klíčovým krokem v boji proti rozšiřujícímu se terorismu. Situace v Libii je v tuto chvíli chvíli e, velmi vážná. Je tady otázka odpovědnosti libijských současněných stran e, nejenom vůči svým občanům, ale vůči zemím v regionu, včetně Burkiny Faso a Mali. Víme, že je situace v Libii velkou výzvou z mnoha hledisek a e, teď je na libijských politických stranách, aby hráli roli, kterou e, jim, která jim náleží. A my musíme být připraveni na různých e, místech, jakmile bude vláda znovu ustavena, bude tady muset být řešena otázka ochrany hranic a kromě těchto priorit musíme pracovat na mobilizaci mezinárodního společenství vzhledem k nutné nutné hospodářské obnově země. Pokud hospodářství země klesne na kolena, tak vláda nebude mít nic, žádnou moc. Je tady nutné, aby se zorganizovala pomoc Spojené, stá, Spojené národy, Evropská unie, Organizace Africké jednoty a další organizace mají maximální úkol e, i včetně prevence radikalizace. Jedině společně se nám podaří podaří e, dosáhnout toho, aby situace v Libii neměla ještě závažnější důsledky pro nás všechny každý den. Děkuji pan Boštěnáru na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. E, pane ministře Kondersi, poslední informace, které máme z Liby, e, že se jedná o zemi, která je na kraji obrovské propasti. Humanitární situace je e, strašlivá a potřebuje okamžitou pomoc. E, je třeba si uvědomit, že Daesh ničí e, i jakékoliv komunikace. Nejdřív měli desítky, pak stovky a teď tisíce přívrženců. To si dovedeme představit, jak zkomplikovává její, nutnost jejich vymícení. Je třeba vytvořit vládu a my chceme, aby E, sněmovna reprezentantů byla kompromisní a e, přišla se seznamem ministrů a to v nadcházejících hodinách. Ovšem to bude pouze malý krůček správným směrem, protože výzvy, které stojí před zemí, jsou četné a všechny urgentní. Já tady nechci ještě e, nezmínit jednu další důležitou věc. Až dosud sankce vůči některým lidem byly posíleny, ale nikdy nebyly aplikovány. Teď teď je třeba být účinnější a aplikovat sankce vůči těm, kteří eh, znemožňují politické řešení situace v Libii. Eh, nová vláda si bude muset eh, vzít na starost zlepšení velice špatné humanitární a bezpečnostní situace jedno s druhým souvisí. Tady je třeba, aby pomohla i Unie a mezinárodní společenství. Prezident Alží Nigerie Buhari řekl, že Libie nepředstavuje jen jenom lokální problém, ale že to představuje čím dál tím větší regionální eh, problém pro oblast, která už teď má eh, na hřbetě celou řadu krizí. Země potřebuje jednotnou armádu, aby byl vymícen Daesh, ale to je, eh, k tomu je zapotřebí, aby se angažovalo o mezinárodní společenství. Děkuji. Na řadě je pan Tanok. Pane předsedo, musíme zůstat optimisté, že to, co bylo mluveno v prosinci loňského roku, bude dodrženo a vznikne vláda eh, národní jednoty. Ovšem ta jednání eh, trvá jí a nemůžeme ignorovat eh, přítomnost ISIS. Je tady otázka toho, že Libye je teď konečně také na pořadu jednání, kromě Iráku a Sýrie Spojené státy eh, začínají uvažovat o vojenské intervenci proti eh, ISIS eh, v Sýrii, Iráku i v Libii. Já doufám, že i další členské státy, včetně Spojeného království, by také uvažovali o podpoře takovéhoto činu, protože jsme byli aktivní za Kadáfiho. A pak si domnívám, že kdybychom nejednali, tak by to bylo naprostý, naprosté fiasko politiky dobrého sousedství a bylo by to další velká hrozba, především v kontextu migrační krize. Pan Telička na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, děkuji za informace. Nejprve chci říci, že si cením úsilí kolegů z dalších politických frakcí, pokud jde o návrh usnesení, na němž jsme se shodli. Myslím si, že to je dobrý vyvážený text a je velice důležité, že to je text pevně podpořený a doufám, že se to projeví také zítra při hlasování. Již zde zaznělo, že prezident Buhari nám připomněl situaci nejenom na jihu Libie, celé Libie, ale celého sahelského regionu, který je v krizi, je třeba to říci. Je tady největší koncentrace zbraní na území eh, tohoto regionu. Je také skutečností, že už roky tam dochází k pašování osob a toto mm, roste. Situace mm, eh, menšin, migrantů je naprosto hrozivá a tragická. Je na čase, abychom dospěli k dohodě, ale samozřejmě, že potřebujeme, aby ta dohoda našla svou podporu. Co můžeme tedy udělat, kromě toho, že pomůžeme Libii v této věci? Já myslím, že to je podmínka sine qua non, že musíme komunikovat jenom s těmi subjekty, které jsou součástí dohody. To je naprosto nutné a víme, že někdy někteří, některé členské státy, někteří politici hledají neformální kanály. Myslím si, že tady to není vhodné. Neměli bychom se zahrávat s ohněm. Je tam přítomen Daesh, kromě pobřeží je v Eh, zbytek země v podstatě eh, ohrožován Daešem. Území není daleko od Evropy, takže máme tady všechny předpoklady pro to, aby se odtud rozšířil konflikt a eh, získal další baštu Daeš. Musíme se tedy použit, poučit z minulosti, využít dnešní příležitosti, byť to nebude snadné, ale je potřeba situaci podpořit a pro mě je také poslední možností to, že pokud zklame politické úsilí, tak pak můžeme usil, uvažovat o in intervenci. Koalice proti ISIS eh, zatím nebyla eh, eh, dosažena, ale je to poslední možnost. Děkuji. Nyní pan Kusoper můj na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Vidíme, že dochází k obrovským obtížím při aplikaci politické dohody, které bylo za přispění OSN dosaženo v Libii. Dochází k podpoření toho, aby se Eh, věci začaly vyvíjet jinou než touto pomalou a obtížnou cestou a jsou tady náznaky eh, války. Eh, NATO a USA znovu uvažují o vojenské intervenci a asi zapomínají, k čemu vedla předchozí intervence, k obrovským ztrátám nevinných lidí na lidských životech, k zničení celého regionu a rozšíření terorismu. Takže se ptám, čemu toto vše. My odmítáme vojenskou intervenci, odmítáme intervenci na tom, eh, chceme, aby došlo k ukončení financování milicí, podpory obchodování se zbraněmi a vyšetření násilí, eh, ke kterému eh, došlo. Děkuji. Děkuji. Nyní na dvě minuty paní Lochbere. Děkuji vám, pane předsedo. Nejnalhajavějším úkolem EU je podpořit OSN v úsilí o vznik vlády národní jednoty v Libii. Revalizující frakce musí ukázat, že mají vůči schopnosti a e, smířit se s takovouto vládou. Alternativa k tomu není. Jistě některé skupiny obyvatel a vojsk nebudou zohledněny při jednání, ale bez společného postupu vlád v Tripolisu a Tobruku nevznikne základ pro mírový proces. Sledujeme, že v chaotických libijských poměrech se čím dál tím víc eh, eh, šířil a šíří islámský stát a proto musíme soustředit veškeré úsilí na to, abychom proti němu bojovali. Kdo si ale myslí, že to dosáhne nyní vojenskou intervencí, ten se mílí. Vzhledem k chaotickým poměrům by takovéto akce eh, byly nejenom odsouzeny ke stroskotání, ale byly by i vodou na mlín o něch, kdo toto mezinárodní vystupování propagandisticky zneužívají. Pochybné je i takzvaná eh, třetí fáze eh, Narformet, to znamená eh, boje proti pašerákům na libyském území. To by ještě dále podnítilo konflikty. S ohledem na lidská práva konstatujeme permanentní zhoršování situace. Lidé jsou od, své volně odvlékáni, je zde silí, které se zvyšuje vůči aktivistům, bojovníkům za lidská práva, novinářům. Lidé žijí v různých podmínkách. Nemůžeme to akceptovat. Pokud mezinárodní společenství nechce vytvořit druhou Sýrii, musí budoucí vládu podpořit humanitární pomocí a posílit občanskou společnost její organizace. A musíme usilovat o to, aby ti, kdo se dopustili závažného porušování lidských práv, eh, byli, se zodpovídali před mezinárodními trestními tribunály. Děkuji. A pan Castaldo za chvíli dostane slovo. Pan Tanok má na vás otázku. Nebo chtěli položit kolegovi Permuji. Bylo to pro pana Permoje, ale bohužel už je pozdě. Pan Castaldo, tři minuty. <laughs> Jak se vám to podařilo? Děkuji, pane předsedo. Naše dnešní eh, politika je zasažena eh, syndromem akce. Něco udělat, abychom eh, prostě, i když nás ty události přesahují, nevzbudili dojem, že jsme pasivní a jeden z těch, kteří e, mají problém s tímto syndromem, je premiér mého státu, pan Renci. Ten by e, chtěl e, všude být viděn, všechno řešit, ale to přece nejde. Eh, došlo k trestnému činu v roce 2011. To je jednoznačné a všechno to, k čemu došlo následně, je důsledkem těch eh, činů, eh, které provedli někteří intervencionisté. Ostatně to byl pan Sarkozy, který zahájil celý proces, který povzbudil prostě určité kroky, které vedly nebo měly vést k tomu, že tady bude možnost sahnout si na ty velké finanční zdroje a také eh, zabránit eh, Kadáfimu, aby eh, učinil eh, kroky, které chystal. Eh, teď to všechno potvrzují americké diplomatické služby. Byla to intervence ze strany Francie, Spojeného království a tak dále. Myslím na vedoucí představitele státu, kteří prostě se chtějí jenom ukázat, tasit svaly a chtějí vlastně pouze chránit eh, určité eh, naftové eh, firmy a určitá naftová pole a přitom jim vůbec nejde o skutečnou stabilizaci země, konkrétně Libie. Je třeba ovšem s tímhle něco udělat, jinak tady prostě vznikne koalice různých milicí kolem Daesh a uvidíme, jak to dopadne. Víme, co se stalo v Tigridu po eh, pádu Saddam Husseina, jaké byly různé eh, útisky, jaké byly represe, eh, které po jeho pádu následovaly, takže samozřejmě Eh, pokud tady budou milice na naší straně, eh, tak budou eh, následně prezentováni jako kolaboranti těch, kteří tam vpadli, to znamená nás, a my na té místní úrovni celý proces ještě zkomplikujeme. Takže ten chaos se každým dnem zvětšuje a ukáže se, jak budeme intervenovat. Každopádně musíme přestat hrát hru velkých svalů, pokud ty frakce nechtějí jednat, no tak se podívejme, jak je to s vedoucím představiteli těch kmenů. Nemůžeme si dovolit válku, která by se nakonec obrátila proti nám a to by bylo velmi jednoduché. Musíme bránit to, co je spravedlivé a teď pan Borgecio. Děkuji. Já jsem eh, já chci poslat eh, dopis vysoké představitelce, který jsem obdržel od eh, tobrucké vlády. Parlament nám říká, že nemůžeme, že země se nemůže chránit proti ISIS, že vláda nemá možnost kontrolovat libyjské zdroje. My jsme ale neudělali nic, abychom pomohli Liby v boji proti ISIS, který se šíří až k našim hranicím. Pokud jde o francouzsko-americkou intervenci, tak já si nemyslím, že to bylo dobře skoordinováno, že takováto intervence by mohla vést k naprosté ztrátě kontroly nad libyskými hranicemi a mohla by přinést více škody. Libyská vláda zdědila Kadafiho embargo, ale víte v Evropě, eh, že Kadafi už je pryč a že situace se změnila. Nemůžeme eh, sestavit jinou dohodu s Libií. V Libii je obrovské množství eh, migrantů, jsou to lidé, kteří jsou podle informací připraveni přesunout se do Evropy a je možné, že se mezi ně mou, mohou vmísit také teroristé, teroristé Daesh. Myslím si tedy, že výzva poslanců parlamentu v Tobruku musí být eh, seriózně zvážena Evropským parlamentem a já doufám, že tento dopis se tedy eh, eh, zvážíte. Děkuji. Pani Doc? Bez mikrofonu, prosím. Eh, ve severním Irsku, odkud pocházím, eh, a kde máme eh, zkušenosti s bojem za spravedlnost, my jsme tedy kritizovali v této souvislosti premiéra, bývalého premiéra Tonyho Blaira, který se vyhýbal jasným odpovědím na jasné otázky týkající se procesu spravedlnosti a kompenzace obětí oběti násilí teroristických činů sponzorovaných Kadáfim. Nesmíme žít v iluzi. Potřebujeme dosáhnout udržitelného míru v Libii, ale nesmíme zapomenout na nevinné oběti. Chceme Libii, která je demokratická, zastává lidská práva, základní eh, eh, svobody, neperzekuje Musíme k tomu přispět, ale nesmíme zapomínat na oběti jiných eh, teroristických eh, organizací jako Irak, kteří mají také eh, nárok na kompenzaci. Není pan Brok. Vážený pane předsedo, vážený předsedo rady, vážený pane Gonzáto, dámy a pánové, domnívám se, že bychom si měli uvědomit to, že vyřešení otázek Libie a jeho stability a míry je otázka humanitární, významná, je, jeho stabilita je významná i pro naši stabilitu. Pan Kobler nastartoval proces a je nutno, aby tento proces pokračoval ze strany vysoké představitelky i členských států, abychom dosáhli možnosti za A, aby bylo možno spustit misi Sofie, abychom se dostali do eh, teritoriálních vod a mohli bojovat proti eh, pašerákům, obchodníky s lidmi a svým způsobem i zvládli otázku uprchlictví, protože tam nás eh, čekají možná hrozné věci, zvláště Itálie, pokud něco do jara nestihneme. Je nezbytné také poskytnout ekonomickou pomoc a bezpečnostní podporu tak, aby se země stabilizovala natolik, aby mohla aktivně řešit svoji interní zodpovědnost. Protože už jsme slyšeli mnoho slov z členských států, ale do Fondu pro Afriku zaplatilo jenom málo států a měli by tak konečně učinit, dostat svým finančním závazkům, aby zde byla možnost zlepšit situace eh, v té či oné zemi a aby se tam nadále neprosazoval islámský stát. Musíme poskytnout také eh, vojenskou podporu, protože pokud se dostanou do ropných polí a ropných polí Alžírska, oč usilují, tak nás eh, čekají ještě větší problémy než například Sýrie nebo Irák. Děkuji, pan Pancery, na dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedající. To, co vidíme v návrhu textu, je poměrně jednoznačné. Je to jedinečná příležitost pokusit se řešit eh, nemožnou situaci, která teď v Libii Eh, přetrvává, vytvořit určitý základ. Dohoda z Maroka musí umožnit Libii vytvořit eh, předpoklady pro oddělení moci, vytvořit eh, vládu národní jednoty s mezinárodní podporou a řešit velké výzvy, před kterými země stojí. Naším úkolem dnes je zmobilizovat všechny síly, kterých je zapotřebí, aby nejenom tato dohoda byla schválena, ale zároveň zároveň, aby také byla naplněna tak, aby bylo možno integrovat ještě více eh, případných aktérů. To je důležité pro tento eh, proces národního smíření. A chci ještě další věci zdůraznit, kromě toho, co eh, usnesení je uvedeno. Za prvé, je to úloha sousedních států. Ta je zcela zásadní úloha, kterou by mohly tyto státy hrát a tím přispět k procesu stabilizace. My jim tak také musíme pomoci eh, při této roli. Za druhé, je to úloha pro eh, eh, obecní samozprávy. Je třeba si vzít, uvědomit si realitu v zemi realitu e, kmenového uspořádání. A pak je tady třetí věc, je třeba se vyhnout chybám, které byly učiněny v minulosti. Musíme doufat, že vedoucí představitelé a mezinárodní společenství si toto bude více uvědomovat, že bude jednat s větší moudrostí. Je třeba prostě myslet hlavou. Pan Demesmeker na jednu minutu. Diskuse o Libie se neustále opakují zde v tomto sále. Vždy říkáme, že už není mnoho času pro Libie. Vidíme anarchii, propustné hranice, pašeráky a obrovské množství zoufalých uprchlíků a islámský stát získává další území. Zatímco ztrácí území v Iráku a v Sýrii, přibývá mu území v Libii. Na 300 kilometrů v blízkosti EU eh, e Eh, už se šíří islámský stát a ohrožuje to Evropu. Eh, lidé z eh, IS rutují svoje vojsko v Čadu, Nigérii a v Libii. Bez stabilní Libii nebude, znamená, nebude mít stabilitu regionu ani EU a proto je první podmínkou fungující libyská vláda. Potom může pomoci mezinárodní mise se stabilizací, snad s podporou Arabské ligy a Africké unie a eh, obnova země by měla být součástí takovýchto kroků. Děkuji, není paní Spinelli na jednu minutu. Děkuji vám. Nyní už zde máme x tou válku v Libii a všichni víme, jak dopadá válka proti terorismu. Uprchlíci jsou výsledkem mnoholetého chaosu, jehož jsme svědky. Takzvaní zahraniční bojovníci foreign fighters hovoří o islámu, ale myslí hlavně na sebe, co by válečnou generaci. A nepodařilo se vyřešit eh, syrskou situaci, byl přijat turecký diktát v tom smyslu, že se nevyjednává o Kurdech. Jediný, kdo zde něco chtěl, byl Putin. Ten je asi jediný ví, že jsou kurdové nezbytní pro boj proti ISIS. A podobně v Libii v roce 2011 eh, intervence stroskotala otevřely se brány ISIS a nyní je zde úsilí o intervenci, aniž by se zajistilo, že tam bude skutečný stát a Itálie nesmí opět vstoupit na libýské území vzhledem k historii. Děkuji, pane předsedo. Evropa, myslím, nesehrála velice dobrou roli v Libii. Máme určité pochyby o vojenských kontingentech, eh, o britských, eh, italských eh, vojácích kde přesně působí. To jsou tedy eh, věci k řešení, stejně jako dva hlavní eh, cíle. To znamená, že musíme maximálně podpořit eh, vytvoření jednotné vlády a cestu míru. Druhá věc, musíme pomoci uprchlíkům, kteří trpí v Libii a dále přispívají k destabilizaci v sousedních státech, v Tunisku a v celém Středomoří. Chci říci, že toto usnesení není ucelené, pokud tam není odkaz na Bernardino Leon na eh, diplomatické úsilí eh, Španělska v tomto procesu prostřednictvím eh, OSN. Já si myslím, že to je věc, kterou nesmíme od, opomenout. Děkuji. Děkuji. Pane Sebastia, souhlasíte s, od pana Carvera s modrou kartou? Modrá karta, prosím. Souhlasíte s ní? Děkuji, pane kolego, že jste souhlasil. Souhlasíte se mnou, že Evropská unie, pokud se zapojí do této už tak komplikované situace, by ideálně to měla nechat na místních hráčích, na místní komunitě za podpory OSN, tedy že bychom do toho neměli jako EU zase strkat nos a všechno jenom dále zhoršit. Já, vážený kolego, nesouhlasím s vaším názorem. Já si myslím, že bychom se neměli zapojovat, ale vojensky. To jsem řekl jasně, ale my jsme blízko těchto hranic, máme tam své zájmy, máme tam eh, povinnost hájit lidská práva. Myslím si, že bychom měli maximálně přispět k mírovému řešení situace v Libii. Děkuji. Děkuji. Nyní na minutu pan Finch, prosím. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Eh, David Cameron podporoval usnesení OSN a myslím si, že jsme svědky jasného příkladu reakce na události, které teď ehm, eh, jak si se eh, odporují strategickému ehm, uvažování. My jsme svrhli diktátora, ale přispěli jsme k anarchii, k právnímu váku, k čehož využil islámský stát eh, a rozšířil tam své eh, působiště. Eh, způsobili jsme vlastně humanitární krizi blízkosti evropských hranic, slož, Zobtížnili jsme situaci ve Středomoří, která eskaluje v Kale a v dalších místech. Teď Evropská vojenskou misi, aby vyřešit tak situaci v Libii, alespoň tak jsme to pochopili ze strany vojenského výboru na zasedání minulý týden. Já bych navrhoval, abychom nepodkopávali dále svou suverenitu a nepodpořili takovouto misi. Britská vláda by místo toho se měla poučit ze svých minulých eh, chyb a neměla by eh, zbrkle odstraňovat diktátory a nemyslet pak na následky. Uh, you have a blue card. Je tady modrá karta na vás. Prosím, položte otázku. Velmi pozorně jsem poslouchal, pane kolego, váš příspěvek a mám malý dotaz. Pochopil jsem správně, že podle vašeho názoru bylo špatně, že jsme přispěli k svržení diktátora Kadáfího? Prosím o upřesnění. Děkuji. Right Go... Ano, jestliže se vměšujete do cizí země, aniž máte nápravný plán, tak když toto uděláte, potom vnesete terorismus a hrůzu do této země a také ji přiblížíte svým vlastním hranicím. Un minut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 Děkuji, pane předsedo. Situace v Libii je mimo jiné důsledkem intervence Nikolase Sarkozyho pod záštitou OSN i za některých zde zvolených, přispění některých zde zvolených z UMP a v podstatě jedině Kadáfi byl schopen udržet tam 150 eh, klanů, které tam žijí a nízká nezaměstnanost tam byla. A dnes tato země je v chaosu, který panuje úplně všude a je jediný důvěryhodný způsob, jak to vyřešit, je, eh, že se tam snad opřou o ty klany, které podporují islamský stát. Já jsem si eh, četla eh, jeden článek, kde jsem vyvodila tyto z, z, z, z služby po i e, tedy podezírají tento stát, a respektive ty klany a islámský stát, že pašuje lidi, což nás nepřekvapuje. A i je, je podle nich mezi těmi, kteří přeplouvají středomoří, mezi těmi uprchlíky jsou někteří příslušníci ISISu, což by mohlo podkopat naši bezpečnost. My musíme skutečně e, e, skončit s těmi prouprchlickými podnik, pod politikami a zastavit tok při uprchlíku z Libie. No. Pane předsedo, pane předsedo rady, milí kolegové, situace v Libii je více než zneklidňující. Slibuje nám velice chmurnou budoucnost v Evropě, pokud nebudeme rychle jednat. Útoky islámského státu Mm, e, zhoršují situaci například v UN a v dalších e, tedy městech, kde jsou dokonce i tábory výcviku e, státu Daesh. A jsou to alespoň dva legitimní důvody, proč intervenovat v Libii. Za prvé rychlý postup islámského státu, potom i exploze nelegální migrace i zde je tedy naléhavé, abychom se, eh, abychom eh, se zhostili obou témat. Já by, nabízím dvě řešení. Za prvé první vojenská intervence koordinovaná eh, s Egyptem, eliminovat islamský stát a Francie již se hodně angažuje v Africe a na středním východě a nemůže to dělat sama. Za druhé budování detenčního centra pro politické uprchlíky na libijském území, v podstatě jako všude, na, vždycky na začátku těch těch migračních tras. A mm, zde mm, i mm, bychom mohli používat například e, soukromé agentury bezpečnostní, které by tam působily, které by měly smlouvu s Evropskou unii. Pan Preda. Pane předsedo, děkuji. Když e, bereme eh, Liby jako něco deja vu, tak v podstatě opět se naše politika dostane ve slepé eh, uličce. A i navíc ta vláda uznávaná mezinárodním společnosti, tak ta e, svrhla tedy vládu pod záštitou OSN a i nedávno byla hm, podepsána politická dohoda, měli jsme tedy naději, ale ta selhala. A Unie musí udělat vše pro to, aby tato dohoda mohla se konkretizovat prostřednictvím vytvoření vlády národní jednoty, která bude důvěryhodná, legitimní eh, pro všechny Libíce. Dokud toto se nestane, dokud se nedohodneme na vládě nebo nedohodnou na vládě, tak Daesh tam bude zemi destabilizovat a bude mít z toho jenom výhodu. Tato teroristická organizace ohrožuje nejenom eh, bezpečnost v této zemi, ale především především ekonomické přežití této země. E, I Daesh využívá e, ropné, ropnou infrastrukturu a tím ohrožuje zdroje Libie, která je v katastrofické ekonomické situaci. Samozřejmě je třeba dát e, přednost diplomatickému řešení, ale mm, nelze vyloučit vojenskou podporu. Jedna věc je jistá. Libyská vláda nebude moci mm, požadovat naši vojenskou pomoc směrem ke stabilizaci, pokud tam nebude existovat vláda. Vojenská intervence koalice koaličních zemí může existovat pouze, pokud budeme mít efektivní strategii, kterou budou ale akceptovat všichni Libíci. Musíme pracovat ruku v ruce, abychom definovali tuto strategii. Děkuji. Mulțumesc. Doamna Gomes, două minute a união e os estados membros falharam em agir como europa coesa e coerente para ajudar os governos. Eh, eh, eh, Libie jako stát selhal a je třeba tedy pomoci transformaci. Transformace ale tam mm, bez transformace mm, vytvoří se stát a je třeba demobilizovat milice a ty různé teroristické sítě, a které zneužívají i arzenál zbraní Kadáfiho. Člen, eh, eh, zde on, do, dokonce se říká, že tyto zbraně nyní jsou v soukromých rukách a tam, rukách a tam vedou válku Eh, zde to, každý tedy se snaží eh, se do toho vněšovat, ať je to Katar, Turecko, Egypt, eh, Saudská Arábie a každý tam podporuje někoho jiného. Martin Kovler, zástupce OSN, tomu se podařilo vyjednávat a která podle mě je velkou příležitostí pro to, aby se tam zastavilo násilí poněvadž no, k tom, to eh, všechno mohou být útoky, které se dostanou do Evropy a nikdo neví ani, jaké by byly důsledky zahraniční vojenské intervence. Evropská unie musí ukládat sankce proti těm organizacím v Libii, které bojkotují vytvoření vlády. My zde máme eh, svoje zájmy i svoje povinnosti a to je eh, pacifikace Libii i vymícení eh, terorismu, což znamená, že mm, tam musí skončit působit milice, musí se přestat obchodovat s lidmi a se zbraněmi a musí existovat eh, i, i eh, libijské ozbrojené síly, které tam budou mít vládu. Bez, politického, hm, bez politické transformace nedojde k kontrole migračních toků nedojde k tomu, aby tato země mohla dostat pod svoji kontrolu přírodní zdroje, rop, ropu. A my musíme zajistit bezpečnost tohoto regionu. Děkuji. Počítám, že vláda Národní jednoty eh, vznikne eh, bezprůtažně, je nezbytná eh, pro eh, zajištění bezpečnosti, pro vytlačení Daeše a s ním souvisejících převaděčských mafií. Podpírám, podporuji UBAM Libie, podporuji snahy vysoké představitelky i celého mezinárodního společenství. Ani Alio, minuta milí kolegové, eh, takže tam nás vedou ta dobrodružství podporovaná parlamentem zde, panem Sarkozym, bývalým prezidentem Francouzské republiky a panem Andrej Levim, naším eh, kavárenským filozofem. Takže to je katastrofická situace, dramatická situace nejenom v Libii, ale i v Evropě. To je přímý důsledek tohoto našeho dobrodružství v Libii. Pravda, pravda je, že naše vlády nyní, nyní jednají s teroristy, s islamisty, fundamentalisty teroristy z jedné, z druhé strany, ale jsou to prostě teroristi. A nikdo nechce eh, diskutovat eh, s parlamentem v Tobruku, který částečně má klíč k, eh, konsolidaci. Je to tedy geopolitický kriminální zmatek, který jsme vytvořili a vyslali jsme takovýto signál. Dokonce i v Mali byla mise našeho poslan, našich poslanců, aby tam zjistila, jaký je stav. Ale eh, pozor na to, abychom se zase nemýlili v tom, kdo je naším přítelem tam. Pan Milan Mohl. Mm, politická dohoda podepsaná mm, eh, v 17.12., kterou potom podpořila i Rada bezpečnosti ve, svém, eh, ve své rezoluci. To byl pozitivní krok pro Liby, ale rozhodnutí přijatá parlamentem v Tobruku, jak bylo řečeno minulý týden, to je odmítnutí vlády, kterou navrhují různé ty mm, eh, organizace. To je tedy teď velké úskalí, které třeba vyřešit velice rychle. Mm, politi, i ta politická situace vedla k přesídlování osob, k vysídlování a i k, vede k expanzi státu Daesh, což je velice zneklidňující. Daesh, mm, Daesh tam eh, získává eh, půdu a viděli jsme, jak je schopen destabilizovat střední východ. Potřebujeme definitivní dohodu o vládě národní jednoty a to co nejdříve. A eh, to bude nejlepší způsob, jak bojovat proti Daesh a jak pacifikovat a stabilizovat Libii, což je významná středomořská země, jejíž situace má dopad na Aržil, eh, Egypt a Tunisko. Eh, Libie je přímá cesta trosa, trasa mezi eh, Sahelem a pobřežím Středomoří, což je naše pobřeží. Já opakuji, velice rychle se musí vytvořit vláda národní jednoty, která bude bojovat proti terorismu a obchodování s lidmi. A mm, já doufám, že hm, síly OSN a že pan Kopler, náš velvyslanec OSN, eh, s dalšími hm, přispějí k tomu, že se překonají tyto překážky. Děkuji, pan Parňo, minutu. Pane předsedo, milí kolegové, nadešla chvíle, abychom přešli po všech těch slovech k činům, protože víme, abychom čelili tomuto chaosu, chaosu, který teď vidíme v Libii, ale také, abychom čelili hrozbám v Tunisku, ale i Eh, na evropském kontinentě potažmo, tak bude třeba přejít k činům. A to je to, co žádám po evropských úřadech, orgánech, poradě, tedy i po vysoké představitelce. Za prvé je třeba, aby vojenské hm, síly eh, byly nasazeny co nejrychleji, aby tam existoval právní stát a vláda národní jednoty. A je třeba říci parlamentu v, Tugr, v Tobruku, akceptujte tuto vládu národní jednoty, aby eh, tyto vojenské útoky útoky byly možné, aby bylo možné bojovat proti Daesh. A samozřejmě je třeba bojovat proti těm mafím, proti těm převaděčům, obchodníkům, kteří vedou lidi do smrti. A je třeba také, abychom i měli eh, ekonomickou pomoc ze Evropské unie, abychom pomáhali Libícům. Jo. Děkuji, pane Parňo. Je na vás tady modrá karta. Akceptujete pana, modrou kartu pana Buonanno. Bude. Dobře. Ano, já bych se chtěl zeptat kolegy, pokud souhlasí nebo nesouhlasí s tím, jak, co chce vláda v Tobruku, to znamená zrušit embargo. Bez embarga by bylo možné eh, rychleji situaci vyřešit. A vláda z Tobruku tedy Mm, e, dělá to, co má dělat. A to znamená, mm, v podstatě s mm, muslimskými bratry nemá zase možnost dělat, co by si přála. Abych zareagoval na tuto otázku, kterou mého kolegy, tak dnes je třeba umožnit, aby sousedé, tedy Egypt, ale i Alžírsko, Maroko, Tunisko, aby také se zapojili do diskuze, do diskuze eh, s parlamentem v Tobruku, tak aby bylo možné nalézt diplomatické řešení a tato dohoda a dohodu s parlamentem eh, z Tobruku, tak aby skutečně začala existovat vláda národní jednoty. Jde o to zjistit, zda je ano nebo ne. Je třeba pokračovat s embargem, samozřejmě je třeba nalézt nějaké řešení, které umožní efektivně bojovat proti Daesh. Děkuji, pan Belder, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře Kundr se eh, eh, já jsem velice rád, že jste se přítomen eh, jako eh, zástupce nizozemského předsednictví. Eh, je zřejmé, že Libie se nesmá, nesmí stát prostorem pro islámský stát. A islámský stát v současné době vysílá své přední vůdce do Sirty Ehm, a, a také ehm, místo eh, Syrie jeho eh, příznici Libie Je tady nesmírně dlouhé libyské pobřeží, které vyklouzává spod kontroly. Eh, islámský stát se stává bojovníkem v Libii. Je třeba, že aby Evropská unie podpořila eh, samozřejmě vládu národní jednoty, ale eh, eh, také se může stát, že Al-Qaida naváže spolupráci s muslimským bratrstvem. Pane Kundr, četl jste o tom v arabském tisku a co si o tom myslíte? Děkuji, pan Kuka, na minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych rád eh, pozbudil veškeré snahy libijských vůdců dosáhnout politické dohody eh, o eh, rychlém vytvoření vlády národní jednoty. To bez pochyby může být klíčový průlom pro Liby i klíčový příspěvek pro stabilitu a bezpečnost celého regionu. Doufáme, že to vydrží jedně spojená Libie, může začít ten dlouhý proces Eh, v obnovy a řešení humanitární a eh, Další otázky. Chaos v Libii by byl eh, velkou hrozbou pro Evropskou unii a byla by možnost nové migrační vlny. Proto v tomto ohledu Evropská unie musí podporovat mír v Libii a stabilitu v celém jižním sousedství. Evropská unie by může a měla by Eh, poskytovat eh, kritickou eh, humanitární institucionální pomoc, včetně zemí, které procházejí v sektorální reformou. Ujistíme Libyjce, že jsme na jejich straně. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat vyjednavačům za tuto dohodu a také ale chci apelovat na humanitární pomoc pro Liby zde Eh, eh, zatím eh, ta humanitární pomoc nestačí. 2,5 milionu lidí nás potřebují. Humanitární to je něco jiného než, jiného než politika, ale asi je to to nejnaléhavější, jak řešit situaci. V zimě mnoho lidí v tomto okamžiku potřebují naléhavě naši intervenci a já proto apeluji na zodpovědné osoby, komise příslušných agentur, na, zahrani- na naši vnější službu, aby si uvědomili, že pouze mm, z politické dohody člověk nežije. Člověk potřebuje pomoc, e, přikrývky, léky, jídlo, e, potřebuje nějaké řešení, aby měl e, naději do budoucna. minut. Pan Bashir, jedna minuta. Děkuji vám. Já podporuji jednání, které vede OSN a doufám, že přinesou Libii trvalý mír, ale situace na místě je velice znepokojící. Eh, tato situace ukazuje, že Libie je blíže k chaosu než k čemukoliv jinému. Eh, tady vidíme, že na mezinárodní společenství nebylo schopno podnítit pozitivní změny v této oblasti. A jestliže tomu nebude v budoucnosti, pak toto bude mít negativní dopad i na Tunisko, což doposud bylo takové světlé místo arabského jara. A já vím, že toto řešení není snadné, musíme především nabídnout eh, Libii, libijské řešení. My musíme také podporovat demokratickou reformu, protože jestliže to se nám nepodaří, nastanou ještě horší časy. Děkuji vám, pan McAllister, jedna minuta. Pane předsedo, toto usnesení o situaci v Libii upozorňuje správně na zemi, která se nalézá na křižovatce. Jak jsme dnes večer slyšeli, humanitární krize v zemi se zhoršuje, extremistická hnutí v Libii stále narůstají a e, tady vidíme, že je ohrožený celý region, e, především Egypt a také Tunisko já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie musí Libii podpořit a musí také vytvořit eh, z mezinárodní jednotky, které vytvoří pořádek eh, v Libii. A také musí dojít k příměří. Ale toto se nám nepodaří, jestliže nebude schválena vláda národní jednotky. Právě proto musí mezinárodní společenství nadále Libii podporovat v tomto důležitém kroku. A nyní pan Sant jedna minuta. Pane předsedo, situace v Libii je velice složitá a je třeba extremisty co nejdříve zastavit ale mm, Evropská unie se rozhodla, že vyčká, než bude vytvořena vláda národní jednoty a tím pádem zklamala libyský lid. Jednot, jednání probíhají ale zde vidíme, že libyská společnost je velice fragmentalizována a proto také jednání se stále prodlužují a také se dělají určité chyby. Vzhledem k tomu, jaká je situace, musíme jednání urychlit. A je třeba rozhodnout o budoucnosti libyského lidu. Nelze schvalovat další sankce, které mají být schvalovány nehledě na systém OSN a proto musíme také rychle postupovat proti islámskému státu. Musíme se však snažit o trvale udržitelné řešení celého konfliktu. Děkuji vám. A nyní pan Piotrovský. Jedna minuta. Děkuji bardzo. Děkuji. Už čtyři roky v Evropě eh, s eh, starostí a eh, s nepokojením sledujeme dění v Libii. Má to vliv na ději v dění v Evropě. Eh, souvisí to s ohrožením terorismem i s eh, vlnou uprchlíků. Teď tam fungují eh, dva parlamenty a bylo blízko k vytvoření národní, vlády národní jednoty. Zprostředkovatelem schody je OSN ve spolupráci s EU. To je dobrá konfigurace, za kterou Ehm, stojí i naše frakce evropských konzervativců a reformistů. Ehm, stojí za to, eh, na to upozornit, ehm, protože když eh, eh, spojujeme dvě, dva tábory, nechceme po tvořit toho třetího, a sice islámské tábory, islamisty. Tito třetí pronásledují a masově vraždí křesťany. Je třeba udělat všechno na to, abychom je zastavili. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Fisas, minutu. Děkuji, pane předsedo. Jak několikrát jsem řekl na plénu, tak nekontrolovaný pád Kadáfio znamená to, že e, Libie je jako stát selhal a že ti žoldáci v podstatě tam def, destabilizovali tuto zemi i celou zónu. A jak dnes e, řekl pan předseda Buchary, tak jich Libie se stal takovým velkým tržištěm zbraní. V tomto okamžiku Libie čelí dvou problémům. Za prvé, Daesh, který expanduje eh, a potom zneužívá ropné zásoby a dále katastrofická ekonomická situace kvůli závislosti na ropě tohoto státu. V této dramatické situaci země, která je obrány do Evropy, tak proto musíme vyvinout veškeré úsilí, aby e, byla implementována politická dohody, dohoda ze 17. prosince, aby byla vytvořena v Tripolisu vláda národní jednoty. Minut. Uh, Mr. President, uh, timing předsedo, ubíhá nám čas na stabilizaci Libie. Situace v Libii se velice zhoršila a nyní e, vládne v Libii islámský stát, který také má přístup k ropným polím. My víme, že Spojené státy se snaží najít vojenské řešení na zastavení e, islámského státu. My jako EU jsme podporovali Libii a podporovali jsme také politický proces na cestě k, na, e, k ve vládě národní jednoty. A tuto cestu sdílejí také Libijci, protože je důležité Libii stabilizovat. A také parlament v Libii eh, musí schválit vládu národní jednoty tak, aby situace v Libii nebyla eh, beznadějná. My nesmíme dovolit, aby e, nějaký vojenský e, činitel v Libii e, se zhostil této situace. Libie nepotřebuje dalšího Kadáfího. Paní Šitňanská, děkuji vám, pane předsedo. Libie je země, která je vzdálená pouze 300 kilometrů od jihu Evropy, se nalézá ve stále větším politickém chaosu a je nutné, aby co nejdříve vznikla vláda národní jednoty. Hrozí totiž, totiž, že stát eh, ovládne islámský stát. Také jsou tady útoky na ropná pole a tyto útoky vytváří další půdu pro radikalismus. V této zemi se obchoduje nejenom se zbraněmi, ale také s lidmi, kteří se chtějí vydat eh, za lepším životem do Evropy. Eh, tady žijí ve strašných podmínkách nejenom občané Libie, ale lidé další statisíce uprchlíků. Libie potřebuje také naši humanitární pomoc, neboť um, směr, kterým se tato země vydá v budoucnosti, neovlivní pouze její budoucnost, ale také budoucnost v Evropě. Nyní pan Kelam jedna minuta. Thank you. Děkuji, pane uh, předsedající. Libie eh, je konec konců naší sousední eh, zemí a situace je nesmírně dramatická vzhledem k politickému váku, které využívá Daesh a další extremistické síly. Jejich rostoucí přítomnost a vliv se rozšiřuje do sousedů, jako je, k sousedům, jako je Egypt, do Sahelu, ale také do Evropy. Eh, očekává se, nebo odhaduje se, že asi tři tisíce eh, bojovníků eh, Daesh, kteří tam působí mimochodem na libických rafinériích. Dnes by se EU měl soustředit politicky a humanitárně na podporu implementace politických dohod z minulého prosince a na vládě národní jednoty. Pokud to selže, tak bychom měli zvažovat další alternativy vojenskou alternativu, eh, vojenskou intervenci eh, mezinárodních sil, eh, tak aby prostě Daesh nevyhrál u našeho souseda. Děkuji. Mimo mikrofon. Dámy a pánové, minulý týden pohořela dohoda o vytvoření vlády národní jednoty a to je zpráva která je velice závažná a tragická. absence legitimní vlády destabilizuje celou oblast. politické vakuum zhoršuje humanitární situaci zdejšího obyvatelstva a zásadně destabilizuje okolní státy zejména tunisko a egypt. libyjské vakuum je úrodnou půdou pro extremistické organizace napojené na isis. dokud nebude existovat vláda národní jednoty bude i dopad námořní vojenské mise eu namířené proti pašerákům operace sophia velice omezený. pouze legitimní libyjská vláda totiž může umožnit jejím plavidlům vstup do teritoriálních vod. naléhavě tedy žádám představitele eu i mezinárodní společenství aby vyvinuli veškeré úsilí ke stabilizaci této země a napomohli dosažení dohody o vládě národní jednoty. Děkuji za pozornost. Mulțumim. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Děkuji a, a nyní a, máme a, před svou proceduru Catch the Eye. A teď e, tedy dám slovo panu Pospíšilovi na minutu předsedající eh, já jsem pozorně poslouchal debatu která zde zazněla a eh, souhlasím s analýzou eh, kterou zde kolegové provedli. situace v této zemi je naprosto neutěšená a evropě hrozí do budoucna další příliv uprchlíků z této země. chci ovšem zmínit ve svém vystoupení jednu věc která zde nepadla a která je také hrozbou pro evropany a to jsou únosy evropanů kteří se nějakým způsobem objeví na území libye. chtěl jsem v tuto chvíli vystoupit a dát informaci komisi a zástupcům evropské rady že takto byl unesen jeden čech zastupuji zde českou republiku minulý rok v březnu roku. two thousand and fifteen šlo o pavla odsouzeníhodná hrůzu který pracoval na ropném poli a byl teroristy unesen a více než rok je zadržován. je dobré tuto informaci vědět a při vyjednáváních s některými skupinami ji případně také zohlednit protože nebezpečí únosů je zde aktuální a bude do budoucna pokud se v libyi situace nezlepší narůstat. děkuji. Pan Malias, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Stávající hospodářská a politická situace v Libii je velice uh, Eh, obtížná a také postihuje místní obyvatelstvo. Je ohroženo celé hospodářství a také 80 HDP eh, závisí na ropném sektoru. Nedávno teroristé IS rozšířili svůj vliv po pádu Kadáfiho a tak také byly bombardovány přístavy, ale také ropná zařízení. Přitom vznikly velké požáry a výsledek této válečné situace v Libii je to, že tisíce lidí musí opouštět svou zemi a tím pádem vznikají také toky a uprchlíků. Všechny členské státy EU musí něco udělat, aby toto porušování práva tomuto zabránili. Zde se porušují lidské lidská práva, ale musíme také vidět, co dělá Turecko, které podporuje teroristy v Libii. A nyní pan Jakovčič. Děkuji, pane předsedo. Když jsem poprvé hovořil o Libii v tomto parlamentu, tak jsem řekl, že víme, co nechceme my jsme nechtěli Kadáfiho jako didaktora a věděli jsme, že chceme diak- demokratickou Libii, ale nevěděli jsme, jak toto zařídit. A nyní e, nevíme, jak demokratické Libie dosáhneme, protože je neuvěřitelné, že několik tisíc válečníků vytváří takovéto problémy v, na naši, v našem jižním sousedství a my nedokážeme se s těmito problémy vypořádat. A v minulosti jsme eh, Kadáfiho zničili. Je neuvěřitelné, že EU nemá diplomatickou sílu, aby se vypořádalo s touto situací. A my potřebujeme naléhavá opatření. Děkuji vám, pan Polčák. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit, že dnes všichni hlavní kandidáti jak republikánské tak demokratické strany uznávají že základní chybou spojených států bylo vyklizení pole právě v iráku že to vytvořilo bezpečnostní vakuum eh, a vytvořilo to předpolí pro rozšíření dá'iš. Eh, myslím si že by bylo značnou chybou kdybychom tento proces opakovali kdybychom opustili právě libyi v této době. Eh, je nezbytné říci že největší koncentrace zbraní podle všech dostupných informací je právě dnes opravdu na území libye a my bychom se měli zabývat tím jak ustanovit vládu národní jednoty myslím si že k tomu zazněla celá řada instruktivních návrhů v této debatě já bych velmi přivítal kdyby pan ministr a samozřejmě i instituce evropské unie v této věci sehrávaly nadále eh, řekněme pozitivní úlohu přestože eh, některé jiné mocnosti se snaží libyi ponechat v tom stavu ve kterém je. to by určitě neměl být zájem evropské unie. děkuji. pan Šogor. Thanks. supporting military Děkuji. Eh, eh, všichni eh, po intervenci si mysleli, že libijské instituce byly dostatečně silné, i když ta země byla prostorem pro jediného diktátora 42 let. To, že nastala děsivá občanská válka, jejíž konec je teď e, možná na obzoru, nemůže být e, překvapením. Vzhledem k e, ropné infrastruktuře v Libii teroristické skupiny se zmocnily země, která nemá schopnosti jim odolat je třeba poskytnout všechny nezbytné politické a bezpečnostní veškerou politickou bezpečnostní podporu, kterou můžeme, abychom eh, eh, zajistili eh, vládu národní jednoty a abychom zabránili šíření rakoviny v podobě Daeše. Děkuji. Tím jsme ukončili prostor pro nezapsané řečníky a nyní dostává slovo pan Kunders. Děkuji. Pane eh, předsedající, vážení poslanci, děkuji vám za tuto zajímavou rozpravu. Děkuji vám eh, za eh, vaše zajímavé připomínky. Všichni se asi shodneme a hovořím tady za vysokou představitelku, že Libie je mm, klíčovým prvkem naší zahraniční bezpečnostní politiky. Libie je blízko Tunie a Egyptu a Mali a Nigeru. A souhlasím eh, s těmi z vás, že jsou že je tady eh, narůstající riziko přítomnosti eh, Daeše v Libii. Tak se shodneme, že politický proces, i když pokračuje, tak nepokračuje dostatečně rychle. Je tady dostatek překážek před námi a nové úřady jsou křehké a potřebují naši podporu. Také eh, se shodneme, pokud jsem eh, schválně, tedy eh, správně poslouchal poslance, že kdyby je ohrozená, ohrožená závažnými hrozbami. Terorismus se šíří, je třeba jej zadržet. Daesh je stále větší hrozbou například pro libijský ropný průmysl. A tato hrozba ještě dále posiluje to, jak je naléhavé nalézt prostřednictvím tedy dohodu eh, politicky. A mm, libyská ekonomika a její eh, sociální eh, tkanivo jsou v ohroženém stavu. Je třeba tam řešit humanitární situaci a je třeba se postavit převaděčům a zamezit nelegální migraci. Všichni víme, že skutečné řešení eh, těchto děsivých problémů by byla libijská vláda podpořena eh, všemi Libijci, která bude pracovat, pracovat pro všechny eh, Libijce a bude mít podporu mezinárodního společenství. Slyšel jsem otázku, jestli je možné, když se podíváme na všechny ty subjekty a, skupiny domobrany zabránit přítomnosti Daeše v částech Libie. Je, je možné dosáhnout kompromisu. Nebude to snadné. Víme, že vana většina Libíců není, eh, nejsou radikálové, nepodporují Daesh eh, v žádném ohledu. Nové eh, úřady představují mnohem více relativně umírněnou většinu a máme povinnost je podporovat v tomto regionu. Právě proto Evropská unie bude dělat všechno, aby podpořila eh, tyto eh, snahy, tak aby Libie byla eh, bezpečnější a silnější po pěti letech převratu a zklamání. Také musím říci, že chápu vaše uvažování o plánu B. Nicméně my, stejně jako mezinárodní společenství, pevně věříme, že vláda národní jednoty kterou, eh, eh, která bude vytvořena na základě dlouhých eh, důkladných vyjednávání, je jediný způsob, jak zabránit jedinému hospodářskému, jediné jak zabránit katastrofální situaci a hospodářskému kolapsu. Myslím si, že to je jediná cesta vpřed a zabývat se něčím jiným by nebylo moudré, podle mého názoru a názoru vysoké představitelky. Je přesto důležité říci, že jsme samozřejmě podpoři, připraveni podpořit Nejenom vyjednávací proces, ten už podporujeme. Eh, Vysoká představitelka a spolupracuje s Martinem Keblem, na, eh, kterému eh, bych rád složil hold za jeho práci. On nastoupil v velice složité situaci v prosinci, okamžitě vyvinul iniciativu a začal spolupracovat s jednotlivými zeměmi v té zemi, ale také, tedy s jednotlivými stranami, ale také s obcemi. Ti z vás, kdo vědí o situaci v Libii dobře vědí, jak je třeba působit na různých frontách, mohu-li to tak říci, a ví, eh, jak eh, se vyjednává. Nicméně vlastně vysoká představitelka tohle nemůže eh, zařídit všechno, ale sama potřebuje podporu mezinárodního společenství, stejně tak jako podporu Rady bezpečnosti v New Yorku. Rada z vás také zmínila otázku humanitární krize. A to je velice důležité, protože v roztříštěné eh, bezpečnostní situaci vždycky dojde k tomu, že občané eh, v dané země jsou obětmi. A je zřejmé, že eh, pohodání mezinárodním humanitárním právem vede k tomu, že je velice obtížné tam dodávat humanitární pomoc. Nicméně přesto komise i nadále zařizuje humanitární pomoc. Probíhá tam několik projektů, které eh, reagují na eh, nejaktuálnější potřeby eh, vysídlených lidí. A samozřejmě neznamená to, že se dostaneme ke každému, ale Evropská unie je, myslím, nejaktivnějším aktérem v této velice naléhavé humanitární otázce. A teď se také dostávám ke zneužívání lidských práv, no porušování lidských práv. Když se zamýšlíme nad politickým řešením a když se podíváme na ta rizika v Libii, tak se samozřejmě uvědomujeme, že lidská práva jsou porušována a oborovským způsobem. Když se podíváte na to, kolik milicí je aktivních v Libii a, a jak kontrolují, a jak ovládají populace, jak zneužívají její práva, tak je třeba nejenom, abychom tomu věnovali pozornost, ale udělali maximum. A eh, proti tomuto samozřejmě toho dosáhneme, když eh, dosáhneme eh, pokroku v debatě o vytváření nové vlády, o tom, kolik bude mít členů a tak dále. To jsou věci, o kterých se teď povede debata. Nicméně my se v oblasti lidských práv Ehm, probíhá, abychom zjistili, co se tam přesně děje. Pracujeme i v oblasti médií, vzděláváme lidi, hm, tak aby se o takovýchhle eh, věcech eh, podávaly zprávy a hm, probíhají eh, další tedy hm, procesy na podporu transformace do kterých nebudu zacházet do podrobností vzhledem k času. Pane předsedo, já vím, že bez naivity, to si uvědomujeme. Je třeba pokračovat, ale je třeba si uvědomit, že politické řešení jako jinde bude to nejefektivnější. Nejedná se o žádný eh, nemateriální přístup, je to velice silné je to eh, velice eh, silný argument. Nemůžeme si říkat, že z Libie bude Dánsko za několik let, ale a určitě je důležité bojovat s Daešem a s dalšími extremisty. Am primit opt de... Děkuji. A nyní jsem obdržel osm návrhů usnesení, které byly předloženy.